Well, hello everyone. Dobré odpoledne, budeme eh, pokračovat s hlasováním. A někteří z vás přišli o velice zajímavou diskuzi o SDG, o rozvojových cílech a eh, v podstatě změna mm, mm, klimatu, to je něco, co nelze měřit, takže vlastně činnost našeho výboru je k ničemu. To jsme se rozvěděli. To je škoda, že jste u toho nebyli. Abyste si mohli říci tedy, k čemu náš výbor byl za posledních pět let. Takže to by měla být taková materie k přemýšlení. Nyní k hlasování. A, a takže návrh usnesení o iniciativě opilování v EU. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijat. Návrh 50. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnout návrh 49 pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 2 pro, proti, zdržel se přijat. 54 pro, proti, zdržel se zamítnout 55 pro, proti, zdržel se zamítnout 56 pro, proti, zdržel se zamítnout Kompromis 3 pro, proti, zdržel se přijat, 63 pro, proti, zdržel se přijat, 64 pro, proti, zdržel se přijat, 64, ano, prosím, prověříme 64, zahy hlasování. Končím hlasování. A je zamítnut. Ano, drtivou většinou. To byla, to byla moje chyba. Špatně jsem to posoudila. 65. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 66 pro. Proti? Zdržel se přijat. 67 pro. Proti? zdržel se přijat, 68 pro, proti, zdržel se zamítnut, kompromis 4 pro, proti, zdržel se zamí- přijat, pardon, 73 pro, proti, zdržel se přijat, 74 pro, proti, zdržel se zamítnut, 75 pro, proti, zdržel se zamítnut. Kompromis 5 pro, proti, zdržel se přijat. 83 pro, proti, zdržel se zamítnut, 84 pro, proti, zdržel se přijat, 85 pro, proti, zdržel se zamítnut, 86 pro, proti, zdržel se zamítnut, 87 pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 6 pro, proti, zdržel se přijat. 94 pro, proti, zdržel se přijat. 95 pro, proti, zdržel se přijat. 96 pro, proti, zdržel se přijat. 97 pro, proti, zdržel se zamítnut. 98 pro, proti, zdržel se zamítnut. 99 pro, proti, zdržel se za, přijat. 100 pro, proti, zdržel se přijat. 101 pro, proti, zdržel se přijat. 102 pro, proti, zdržel se přijat. Ne, zamítnut. 103 pro, proti, zdržel se přijat. 104 pro, proti, zdržel se přijat. 105 pro, proti, zdržel se přijat. 106 pro, proti, zdržel se přijat. 107 pro, proti, zdržel se přijat. 108 pro, proti, zdržel se přijat. 109 pro, proti, zdržel se. Prověříme, prověříme 109, prosím, zahajuji hlasování. Končím hlasování, zamítnut. 111 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 110 pro, proti, zdržel se zamítnut, 112 pro, proti, zdržel se zamítnut, 113 pro, proti, zdržel se přijat, 114 pro, proti, zdržel se zamítnut, 115 pro, proti, zdržel se přijat, 116 pro, proti, zdržel se zamítnut, 117 pro, proti, zdržel se přijat. 1 pro, proti, zdržel se přijat. 2 pro, proti, zdržel se přijat. 3 pro, proti, zdržel se zamítnut. 4 pro, proti, zdržel se zamítnut. 5 pro, proti, zdržel se zamítnut. 6 pro, proti, zdržel se zamítnut. 7 pro, proti, zdržel se přijat. 8 pro, proti, zdržel se, přijat. 9 pro, proti, zdržel se, přijat. 10 pro, proti, zdržel se, přijat. 11 pro, proti, zdržel se, přijat. 13 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 12 pro, pro proti, zdržel se, zamítnut. 14 pro, proti, zdržel se, přijat. 15 pro, proti, prověříme 15, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je zamítnut o dva hlasy, 16 pro, proti, zdržel se, přijat, 18 pro, proti, zdrželo se zamítnout, 19 pro, proti, zdrželo se. Prověříme 19, za zahajuji hlasování. To je jazyková změna. Končím. Zamítnuta. O jeden hlas. 20 pro, proti, zdržel se zamítnut, 17 pro, proti, zdržel se zamítnut, přijat, 21 pro, proti, zdržel se přijat, 22 pro, proti, zdržel se zamítnout, 23 pro, proti, zdržel se zamítnout, 24 pro, proti, zdržel se zamítnout, 25 pro, proti, zdržel se zamítnout, 26 pro, proti, zdržel se zamítnout, 27 pro, proti, zdržel se zamítnut, 28 pro, proti, zdržel se zamítnut, 29 pro, proti, zdržel se zamítnut, 30 pro, proti, zdržel se přijat, 31 pro, proti, zdržel se přijat, 32 pro, proti, zdržel se přijat, 33 pro, proti, zdržel se zamítnut, 34 pro, proti, zdržel se. Prověříme 34, zahy hlasování. Končím hlasování a je zamítnut o dva hlasy. 35 pro, proti, zdržel se. Neviděla jsem EPP, vy jste pro, takže přijato. Kompromis 7, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. 42 pro, proti, zdržel se přijat. 43 pro, proti, zdržel se přijat. 44 pro, proti, zdržel se zamítnut. Závěrečné hlasování elektronicky zahájil hlasování. chtěla bych eh, přivítat skupinu návštěvníků. Hlasov... Eh, přijato, takže děkuji. Přijato. Přijato. Máme tady skupinu z Nězezemska a vítáme vás. Doufám, že eh, zde jednání výboru Envy pro vás bude zajímavé. Bude to zajímavá zkušenost. A budeme pokračovat s hlasováním. A budeme hlasovat o Jedná se o zprávu v podobě pozitivních návrhů a vytvoření instrumentu na asistenci při přestupním období. Takže kdo je pro, proti, zdrželi se, přijalo 20 pro, proti, zdrželi se, přijato, 21 přijato, 22 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 23 kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 24 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 25, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 26, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme, zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Přijato. 27, kde pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto 28 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 29 pro, proti, zdržel se. Přijato 30 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 31 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 32 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. Poznací návrh 1, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, dvě, dva pro, proti, zdržel se, zamítnuto, tři, pro, proti, zdržel se, zamítnuto, čtyři, pro, proti, zdržel se, zamítnuto, pět, pro, proti, zdržel se, zamítnuto, šest, pro, proti, zdržel se, zamítnuto, sedm, pro, proti, zdržel se, zamítnuto, osm, pro, proti, zdržel se, zamítnuto, devět, pro, proti, zdržel se, zamítnuto, deset, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 11 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 12 ne pro, proti, zdržel se, přijato. 13 pro, proti, zdržel se, přijato. 14 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 15 pro, proti, zdržel se, přijato. 16 ne pro, proti, zdržel se, přijato. 17 pro, proti, zdržela se zamítnuto. 18 pro, proti, zdržela se zamítnuto. Závěrečné elektronické hlasování, které tímto zahajuji. Končím hlasování. Přijato. Nyní budeme hlasovat o návrhu usnesení na téma usnadnění digitální transformace v oblasti zdravotnictví a péče na jednotném digitálním trhu, posílení postavení občanů a budování zdravější společnosti. Poznací návrh 32. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? EPP je pro? Přijato. 33. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 34. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 35. Pro? proti, zdržel se zamítnuto, 36, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, 37 pro, proti, zdržel se přijato, 38 pro, proti, zdržel se přijato, 39 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 40 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 41 pro, proti, zdržel se přijato, 42 pro, proti, zdržel se zamítnuto,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 zdržel se, přijato. 58 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 59 pro, proti, zdržel se, přijato. 60. Kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 61 pro, proti, zdržel se, přijato. 62. 62 pro, proti, zdržel se, ověříme číslo 62, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 63 pro, proti, zdržel se přijato, 64 pro, proti, zdržel se přijato, 65 pro, proti, zdržel se přijato, 66 pro, proti, zdrželi se, přijato, 66 pro, proti, zdržel se, přijato. 68 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 69 pro, proti, zdržel se, přijato. 70 ne, to odpadá, takže 71. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto? 72. Kdo je pro? Proti? Ověříme. 72. Končím hlasování. Přijato. 74. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 75 pro. Proti? Zdržel se. Přijato. 76 pro Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 77. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 78. Pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 79. Pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 80. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 81. Pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 82. Pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 83 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 84 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 85 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 86 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 87 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 88 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 89 pro Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 90. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 91. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 92. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 93. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 94. 95. Pro? Proti? 94. Já tady mám dvojité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 zdržel se, zamítnuto. 109 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 110 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 111 pro, proti, zdržel se, přijato. 112 pro, proti, zdržel se, přijato. 7 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 8 pro, proti, zdržel se, přijato. 9 pro, omlouvám se, to odpadá, takže 10. Kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnuto. 11 pro, proti, zdržel se, přijato. 12 pro, proti, zdržel se, přijato. 13 pro, proti, EPP je pro. poté je to přijato. 14 pro, proti, zdržel se, přijato. 15 pro, proti, zdržel se, přijato. 16 pro, proti, zdržel se, ověříme. Číslo 16, kontrolujeme tady, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to 22 k 22, takže kdo se zdržel? Zamítnuto bylo. Nyní číslo 17. Kdo je pro?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 Číslo 23. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 24. Kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 25 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 26 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 27 pro, proti, EKR je proti, takže zamítnuto. 28 pro, proti, zdržel se, přijato. 29 pro, proti, ověříme číslo 29, zahájí hlasování. Končím hlasování a bylo zamítnuto.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 6 pro, proti, zdržel se, přijato. Závěrečné elektronické hlasování, které tímto zahajuji. Končím hlasování. Bylo přijato. Tím končí část věnovaná hlasování. Ještě nás čeká posouzení návrhu stanoviska na téma provádění právních ustanovení a společná prohlášení zajišťujících parlamentní kontrolu nad decentralizovanými agenturami. A dalším tématem je výměna názorů s komisí ohledně dopadu letecké dopravy mimo emisí CO2. V pět hodin sem přijde eh, pan doktor Tedros Gebreyesus, který se eh, s námi bude bavit eh, na téma právo na zdraví v souvislosti s týdnem lidských práv a poté nás bude čekat eh, krátký koktejl. Určitě tam přijďte. Děkuji. Takže, jak jsem řekla, dostáváme se k dalšímu bodu, kterým je provádění právních ustanovení a společného prohlášení zajišťujících parlamentní kontrolu nad decentralizovanými agenturami. Jedná se o zvážení posouzení návrhu stanoviska Eh, jehož zpravodajem je pan Ivo Belet, kterému nyní dávám slovo. Děkuji, já se omlouvám za hlasové dispozice. Mám trochu rýmu. Jak víte, tak eh, výbor pro ústavní záležitosti se věnuje společnému Eh, prohlášení k parlamentní kontrole agentur. Je to důležité téma našeho výboru protože výbor ENVY zodpovídá za pět agentur, jak Víme, je to chemická agentura, EKA, agentura pro životní prostředí, jej a agentura pro léčivé přípravky, Evropské centrum pro prevenci onemocnění a Evropská agentura bezpečnosti potravin. To je těch pět agentur, za něž zodpovídáme a kontrola jejich práce spadá do pravomocí tohoto výboru. Zároveň eh, spolupracujeme s eh, výborem FCO, který nashromáždil informace o tom, jakým způsobem probíhá kontrola ze strany výboru. Já vám mohu říci, co jsme předkládali panu Šapflinovi zpravodajovi výboru AVKO. Zde je společné prohlášení od roku 2012, to znamená 6 let e, analýzy, jak to funguje. Rovněž je tam také doporučení k dalšímu postupu v oblasti kontroly a přeskumu ze strany parlamentu, který dohlíží na práce agentur obecně k potravenářským předpisům. Zde máme eh, zpravodajku paní Sommer. Je zde návrh stanoviska NV a samozřejmě já jsem se soustředil na ta témata, která jsou pro nás důležitá, ale rovněž jsem se také soustředil na rozpočtové otázky. Eh, pokud jde o kontrolu, hovoříme o zprávě, o řízení, zástupců těchto agentur. Máme zde samozřejmě i zástupce parlamentu, kteří zahrávají svoji roli při řízení agentur a rovněž i při, při kontrole těchto agentur. Máme u čtyř s výjimkou agentury EFSA vždy dva zástupce parlamentu, kteří sedí v řídící, řídícím výboru v případě agentury EFSA členy rady vybírá komise a vysílá Evropský parlament, ale to je rovněž také předmětem té takzvané zprávy paní Zomr k obecnému zákonodářství v potravinářství. Já jsem říkal ve svém návrhu stanoviska, že pro společné prohlášení e, z roku 2012 by nemělo uvádět, kolik e, členů má Evropský parlament nominovat. Měla by to být pravomoc parlamentu se rozhodnout, kolik jich nanominujeme. Samozřejmě ale potřebujeme dosáhnout určité vyváženosti, aby zde byla vyváženost mezi odpovědností a kvalifikací, ale zároveň i autonomií agentur. Pochopitelně my zde jasně uvádíme, že máme za to, že zástupci parlamentu na nominování parlamentem mají zásadní roli v řízení agentur ale neměli bychom parlamentu přikazovat, kolik členů má do řízení a vedení agentur nominovat. Druhá otázka se týká zprávy a řízení a také umístění agentur. Všichni se dobře pamatujeme, co se stalo s agenturou pro léčivé přípravky, ale i u bankovní eh, agentury to bylo problematické. Ovšem, Víme, co se stalo, když se měla tato agentura stěhovat z Londýna do Amsterdamu. Mm, parlament v tom nebyl až tolik zapojen, ale i to jsme chtěli zvážit a chtěli jsme trošku promítnout tuto situaci do naší zprávy, protože jsme s tím nesouhlasili. Eh, kolega Lavia se k tomu vyjadřoval a my jsme v podstatě skopírovali, co řekl k věci on. Je rovněž důležité to zmínit v naší zprávě. Ve zprávě Lavia uvádíme, že konstatujeme s politováním, že došlo k tomu, k čemu došlo a samozřejmě eh, také říkáme, že parlament a zástupce lidu se nijak nepodíleli na volbě nového sídla agentury. I to se zde uvádí a v nové zprávě se to zopakuje. Budeme opět hovořit o umístění agentur orgánů, o jejich stěhování a tak dále. Budeme hovořit o tom, že bychom měli v takových případech eh, dodržet řádný legislativní postup, protože jsme spoluzákonodárce. My tedy odsuzujeme postup, který byl zvolen v případě této agentury, zvláště u agentury EMA, jelikož v případě této agentury nebyly dodrženy výsady uh, a zachovány výsady Evropského parlamentu. Zde hovoříme o společném prohlášení z roku 2012. V něm je pravda, že eh, Zde se jasně uvádí, že, že je to rada, která zde má svoji odpovědnost, to musíme znovu potvrdit. Ale ale společné prohlášení není právně závazný dokument. A to je třeba zopakovat. Proto Evropský parlament um, trvá na tom, že příště, až se bude jakákoliv agentura stěhovat, tak je třeba, aby eh, takovéto stěhování neproběhlo způsobem, jakým to proběhlo v případě těchto dvou agentur, aby se dodržel řádný legislativní postup. A k tomu ještě doplňuji, že apelujeme na komisi, a to je velice důležité, vyzýváme komisi a upozorňujeme na to, že je třeba, aby komise do dubna příštího roku zpracoval hloubkovou analýzu, má na to méně než půl roku toho společného prohlášení a společného stanoviska, pokud jde o umístění decentralizovaných agentur, abychom byli schopni se dopracovat k nové dohodě mezi institucemi, mezi parlamentem a radou. Předpokládáme však, a já se opět opakuji, že a to mám uvedeno v bodě 3, že výsady spoluzákonodárce Evropského parlamentu budou příště vždy plně naplněny pakliže bude muset dojít ke stěhování agentur. To se uvádí i ve zprávě Lavia, ta byla před několika týdny přijata na plenárním zasedání. Myslím si tedy, že je vhodné to znovu zopakovat i v, u této příležitosti. Třetí bod krom zprávy a řízení a krom umístění agentur, i zde máme, vážení kolegové, střed zájmu, což je jasné. Hovoříme zde o kontrole a přeskumu, zároveň zde hovoříme o řízení a zprávě, hovoříme o společném prohlášení z roku 2012. Opravdu to může být dobrý nástroj pro účely optimalizace a posílení situace při řešení střetu zájmu, kdo zastupuje koho, kdo je tam za Evropský parlament. Vždy musíme řešit e, střed zájmu a tyto problematické situace. A proto zde ho uvádíme, že společné prohlášení, a tím myslím společné prohlášení Komise Rady a Evropského parlamentu, může sloužit jako dobrý užitečný nástroj, který pomůže zprůchodnit celou situaci v případě, že dojde k jakémukoliv nástinu ehm, střetu zájmu může dojít k odvrácení takovéto nežádoucí situace. Hovoříme o agenturách, není to však hlavní téma. Nemůžeme hovořit o agenturách, aniž bychom hovořili o rozpočtu. Musíme to zvážit v souvislosti s rozpočtem na příští rok, v souvislosti s víceletým finančním rámcem. Nepochybně je naším úkolem i toto téma zapracovat do naší zprávy. My upozorňujeme na to, že v případě rozpočtových rozhodnutí u decentralizovaných agentur je potřeba vzít v potaz specifika jednotlivých agentur a pracovní náplň agentur. Rovněž také je třeba zvážit, že nemůžeme paušálně škrtat rozpočet z toho důvodu, že rozpočet ovlivňuje chod celé agentury a proto je pochopitelně důležité mít na paměti, že rozpočet má své dopady na řízení a zprávu agentury a na to bylo třeba poukázat v našem stanovisku. A to byla poslední poznámka k věci. Paní předsedkyně, vážení kolegové, my eh, Poukazujeme na nutnost vzít v potaz nové podmínky, udržitelnost a priority nového víceletého finančního rámce. Je potřeba vzít v potaz náplň práce jednotlivých agentur, jejich hlavní úkoly, jejich priority a to ani nehovořím o Evropské agentuře pro životní prostředí, která má povinnosti v rámci víceletého finančního rámce spoustu, i to je třeba vzít v potaz a případně zvážit rozpočtové dopady. A to jsem uváděl v souvislosti se všemi agenturami, ovšem zvláště to platí u agentury EEA. Tolik tedy k hlavním prvkům návrhu stanoviska. To jsou hlavní body, které bychom rádi zaslali kolegu Mavko. Ovšem, my jsme k dispozici, máte jakékoliv dotazy či připomínky k věci. Děkuji vám. Děkuji, Ivane. A první zpravodajkou je paní Bozán. Prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. V prvé řadě děkuji panu Beletovi, panu zpravodaj za vynikající zprávu. Děkuji a podporuji jeho stanovisko k věci. Musím říci, že směřování jeho zprávy Eh, se mi zamlouvá. Pokud jde o Evropskou bankovní agenturu a Evropskou agenturu pro léčivé přípravky, tak zde došlo k určitým problémům mezi parlamentem a dalšími dvěma spoluzákonodárci, pokud jde o tyto agentury. Ten postup, který byl zvolen a to konečné rozhodnutí, které bylo trochu o hození mince, neposílilo některá k demokracii evropských institucí. Musíme být však spravedlivý a říct, že několik měsíců před rozhodnutím se už směr ubíral uh, tak, jak nakonec skončil a někdo se tehdy nestěžoval. Myslím si, že parlament si měl stěžovat a protestovat mnohem dříve. A já se domnívám, že je dobře, že nakonec parlament eh, toto nesouhlasné stanovisko vyslovil, ovšem my jsme dostali písemné stanovisko rady k eh, agenturám EMA a EBA. E Bylo nám řečeno, že jsou to mimořádné okolnosti, že postup, který byl zvolen zde, nebude používán v budoucnu. Ovšem, Ehm, je zřejmé, že parlament musí být zapojen do takovéhoto procesu od samého počátku a zde, eh, pokud vidíme, že se něco ubírá nepříznivým směrem, musíme reagovat okamžitě. Co se týče toho geografického rozložení, umístění agentur, tak to je problematická záležitost nemáme nové agentury v nových členských státech. Německo a Francie mají spoustu agentur, několik členských států nemá vůbec žádnou agenturu, není hostitelským státem žádná agentury. A já bych k tomu ještě řekla, že je hned několik dalších oblastí, kde je potřeba provést hloubkovou analýzu eh, dopadové studie. A studii naplňování celé této akce. Já to budu sledovat, co bude komise dělat do dubna příštího roku. Děkuji. Děkuji a prosím paní Rýs. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji zpravodajce za, ty, za tu zprávu, kterou jsme dostali. Děkuji rovněž také za ty jednotlivé body, eh, které se zde objevily. Pan zpravodaj poukazuje na důležitost umístění agentur, to je, souboty 2, 3, 4, hovoří zde o Brexitu, o celkové situaci a říká, že v některých případech došlo k paralizaci eh, agentury my jsme v podstatě byli rukojmím rady 6 měsíců, protože zde máme spoustu pracovníků, personálu, kteří jsou připoutáni k těmto agenturám a k tomu tedy došlo. Tak to vypadalo, když se volilo nové sídlo EMA a Evropské bankovní agentury. To je poslední příklad takového postupu, takové spolupráce. spolupráce mezi těmito třemi eh, institucemi a společné, společný postup. V roce 2012 se to v podstatě všechno nastartovalo a my v Evropském parlamentu jsme v podstatě si střelili vlastní branku. Paní Bozán to řekla za mě, já to nebudu opakovat, ale uh, je to eh, taková kronika předem avizované porážky. Měli jsme učinit více v rámci trialogu, když mělo dojít na stěhování EBA a EMA. E návrh stanoviska se vyslovuje proti takovému postupu celkem správně a žádá po komise, aby provedla analýzu naplnění toho Vademeka do dubna 2019, kdy bychom měli mít k dispozici takovýto přeskum, což je takové minimální řešení, tím by se uzavřela jednání ohledně dalších a budoucích sídel. My jsme to řešili mnohokrát, řešili jsme to v roce 2013, to byla tehdy jedna analýza, pak byla další analýza v roce 2014. Co z toho nového vyplyne? Co může ještě komise nového přinést? Jde o naprosté přepracování společného prohlášení. Musíme apelovat na radu, aby dodržovala smlouvu. My jsme spolu zákonodárce a jak jsme již zaznamenali v průběhu trialogu, zde opravdu chybí závazek rady přepracovat společné prohlášení, což je lepší než prodlužovat celou věc a odkládat hloubkovou analýzu. Já si myslím, že ten text je opravdu vynikající. Já bych raději, aby byl ten text ještě ostřejší, ale zbytek vlastně představuje určité, uh, určité přání. Musíme se snažit sami o to a zasadit sami o to, abychom si vysloužili takovýto respekt. Děkuji. Potřebujeme jim ukázat svaly, ano. A to říkala paní eh, kolegyně, pane Belete, to nelze ignorovat. Paní kolegyně vám říká, že je potřeba trochu vycenit zuby a ukázat svaly. A další stínoví zpravodajové mohou se ujmout také slova a samozřejmě jako první je paní Grostat, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. V prvé řadě eh, naprosto souhlasím s panem Ivo Beletem, pokud jde o to, co vysvětloval v otázce řízení a zprávy. Pokud jde o tu skutečnost přesídlení a přemístění, tak je pravda, že jde o otázku postupu. Pro nás to bylo docela překvapivé. Máme skutečně mm, za to, že je zde určité uspořádání mezi členskými státy a parlament eh, postupoval, jak postupoval, ale bylo pozdě, což je politování hodné a je potřeba to předvídat, takovéto situace. Obecně řečeno, je potřeba zajistit transparentnost, uspořádání organizace a umístění umístění agentur. Nejsa, na, nemohu souhlasit, pokud jde o ta geografická kritéria, pokud jde o uh, to přemístění. Myslím si, že třeba nastavit kritéria naprosto jasná, zřetelná, aby to byla kritéria týkající se fungování agentur jako takových, jejich specifik a není možné, aby o tom rozhodovali eh, jiní. Myslím si, že kritéria, která je třeba definovat předem, jsou důležitá, ale Eh, nutně eh, není lepší řešení to geografické rozložení. Já si myslím, že nejlepší řešení je rozhodnutí přijaté v komunitárním zájmu a ne v mezivládním zájmu. A kromě tedy lokalizace. Politická kontrola, demokratická kontrola nad agenturami, to je zcela zásadní téma. Jejich počet se zvýšil, jejich úkoly, pravomoci se množí eh, a e, e, tedy odbornost jejich práce je nemůže osvobodit od legitimní kontroly. A parlament musí tedy vykonávat svoji kontrolní funkci za nejlepších podmínek a v podstatě i naše agentury a jejich know-how díky tomu právě získají důvěru občanů, protože bohužel pro některé agentury platí, že důvěra našich občanů chybí. Děkuji. Uh, Děkuji, paní Grostet. Ještě někdo by chtěl slovo k tomuto tématu? Pokud ne, tak komise. Pan Klaus. Máte slovo, pane Klausi. Děkuji, paní předsedkyně. Stručně dovolte, abych zareagoval na některé připomínky hm zpravodaje a členů výboru. Za prvé, krátká připomínka, poznámka. Komise má za to, že společný přístup eh, je vhodným rámcem pro řízení agentur obecně řečeno. Takže nevidíme žádnou potřebu, ani to tady také nezaznělo, žádnou potřebu, že bychom měli eh, zcela přehodnotit tento společný postoj k ním. Pokud jde o otázku parlamentní kontroly nad agenturami, pokud jde o otázku eh, toho, že parlament by měl být systematicky zastoupen eh, v řídících strukturách agentur, tak eh, jenom bych vám chtěl připomenout spíše, že dnes parlament má několik již nástrojů, jak provádět efektivní kontrolu nad agenturami, to znamená jenom třeba schvalování rozpočtu nebo absolutorium. Zde je parlament také kdykoliv může si pozvat ředitele agentury, agentur na příslušný výbor a mm, ptát se jich, ptát se jich. Společný postoj, přístup, který jsem právě zmínil, skutečně stanoví, že parlament je nebo může být zastoupen v řídicím orgánu agentury tam, kde to je vhodné. A jenom bych vám chtěl říct, co to znamená. To znamená, to v podstatě třeba nám ukazuje příklad úřadu duševního vlastnictví v, Ale v Alicante, který je financován z poplatku. To proto také nepodléhá absolutoriu. A určitě Tady je třeba, aby parlament měl jiné možnosti, jak eh, eh, provádět, eh, nebo jak se angažovat, a to je prostřednictvím účasti ve statutárním orgánu. Dále, pokud je o EBU a EMA a změnu místa, za prvé komise je ráda, že teď je to právně jasné, jak to bude s těmito agenturami a jejich pracovníky. Komise je si vědomá toho, že parla- parlament dohlíží nad tímto procesem a aby došlo ke kompromisu mezi parlamentem a radou. Takže kromě této zprávy o implementaci společného postoje, tak do dobna jsme byli požádáni, abychom vytipovali lokalizace, loka, e, tedy místa, lokality a takže zde ale e, ta zpráva nevyřeší kontroverzi, spor mezi radou a parlamentem. Pro, rada má za to, že prostě to zůstává jeho, její výsadou. A mm, zde tedy proto se je ten spor mezi parlamentem a radou. Otázka konfliktu zájmu. Jenom pro vaši informaci, komise teď právě přehodnocuje, reviduje mm, finanční nařízení, mm, tedy mm, e, finanční řízení agentur. Komise předložila návrh parlamentu a parlament se seznámil s návrhem parlamentu eh, s návrhem komise v podobě delegovaného aktu a zde musí existovat eh, mechanismy, jak řešit eh, konflikty zájmu členů mm, manažerských struktur i dalších. Třeba tedy i když i třeba v případě, kdy ta agentura poskytuje určité služby, Eh, hospodářským subjektům, klientům. A teď je téma rozpočtu, otázka eh, finančních prostředků agentur. O tom se nyní diskutuje, jedná, protože máme nové, nový návrh, který se týká měnového rámce a eh, komise teď stanovuje E, e, tedy prostředky, e, a to je tu, jako tu základní výchozí linii používáme rok 2020, to je baseline. A jde nám o to, aby zde byly stabilní prostředky, aby samozřejmě i ten rozpočet vzal do úvahy nové úkoly, které musí agentury plnit a určitě zde dojde k diferenciaci. A komise eh, eh, nenavrhuje, že by chom tedy eh, to měli měnit jinak. Děkuji a nyní panu zpravodaj pan Belet závěr. Děkuji paní předsedkyni, děkuji komisi, děkuji kolegové. Ano, eh, určitě zde panuje široká schoda ohledně hlavních aspektů. A, mm, takže mm, to je návrh, který eh, pošleme kolegům z AVKO a mm, souhlasíme, že otázka lokality EBA, EMA, tak tady nebudu opakovat to, co jsme eh, slyšeli Mhm. tak jak eh, samozřejmě souhlasím, je třeba mít jasná kritéria, jako říká paní Grostet, a mm, to je třeba tedy eh, redefinovat, abychom se nedostali podobné situaci, jako jsme měli v minulosti, tedy, tedy přesun EMA z Londýna do Amsterdamu a potom i to společné prohlášení, to by mělo být přepracováno. Ano, mm, takže potom i ona říká, že bychom měli eh, hovořit razantně dobře a paní Borzanta hovořila o mm, eh, té hloubkové analýze komise to je nakonec takový ten mediátor mezi eh, parlamentem a radou. A eh, víme, že to je těžký úkol. To i vyplývá ze společného prohlášení rady. Grada tam pořád trvá na tom, že to je její prerogativa, její výsada, ale my jsme přece také zákonodárný orgán a vzhledem k Brexitu, tak je třeba tedy zajistit eh, transfer mm, přestěhování těchto agentur. A takže my mm, tady důvěřujeme komisi, že provede řádnou analýzu všeho a připraví. Děkuji a budu se těšit eh, na náměty od kolegů. A já myslím, že to je v našem zájmu samozřejmě, aby ta dohoda byla co nejširší, nejenom s kolegy z AFKA, ale s dalšími i institucemi, abychom skutečně přijali rozhodnutí, které obstojí. Děkuji vám všem a 22. listopadu, 11 hodin to je deadline pro pozměňovací návrhy. Hlasovat bychom měli 21. nebo 22. ledna zde ve výboru. A další bod Naša do zelených doplněno na program výměna názorů s komisí o e, dopadech letectví v oblasti emisí jiných než CO2. A je třeba vzít do úvahy, že k prvnímu lednu 2022 e, by měla komise předložit analýzu a měla by i předložit návrh, jak nejlépe řešit tyto dopady letecké dopravy. A tady EP eh, požádal o pozněvací návrh a toto nařízení 23.2022 z roku 2017 a zpráva Gerling toto uvádí v článku 30. Takže si vyslechneme nejprve komisi její připomínky a potom samozřejmě ostatní budou moci přispět do diskuze. Za komisi paní Diaspolito máte slovo. Děkuji. Dovolte, abych se představila nejprve. Florias Polido z eh, DG Move, eh, mm, z oddělení pro letectví a je to vlastně, já se pracuji zde pouze několik měsíců, takže je to poprvé, kdy mám tuto možnost hovořit před parlamentem a budu se těšit na úzkou spolupráci, protože mám na starosti environmentální eh, záležitosti v kontextu letectví. Včera jsme měli to potěšení, že jsme si vyslechli zde na schůzi eh, našeho eh, komisaře, takže nejprve chci vám připomenout, že Evropská unie je velice ambiciozní, co se týče změn klimatu, včetně letecké dopravy. Víme, že letecká doprava od roku 2012 padá do režimu ETS a teď hodně tlačíme na mezinárodní úroveň také, aby jim e, chom přijali robustní pravidla. Víme, že emise CO2 e, představují asi 2 až 3 globálních emisí CO2 hm, kvůli tedy, je to způsobeno člověkem, ale víme, že CO2 to není jediný typ emisí, které mají dopad na klima. My tomu říkáme Eh, emise eh, jako noxy, tedy ty eh, dusíky, dusíkaté emise, potom síry, oxidy síry a potom částice také. Takže celá řada emisí, které nejsou typu CO2 a které tedy se teď jsou v projednávání CO2, jak jsem řekla, představuje 2 až 3 těch globálních emisí a NOx, například emise NOxu z letectví, to představuje 7 všech emisí NOx v EU, takže zde letecká e, doprava tomu hodně přispívá, je třeba to vzít do je řešit. Víme, že po CO2 <clears throat> a NOx zde máme další eh, warming effects eh, další, eh, eh, další tedy látky, které... However, unlike what happens with the... Pruhy, které způsobují letadla, letecká doprava, které mají dopad na znečištění eh, vzduchu a to jsou tedy ty emise typu jiného než CO2. A zde ale panují určité tedy ty nejistoty a my zde hovoříme o nejistotách, třeba pokud jde o rozsah mm, dopad e, těchto emisí a i pokud jde o jejich efekt na e, oteplování, zvyšování teploty nebo naopak snižování. To je zatím nejisté. A zde ta nejistota je daleko větší, když hovoříme o dopadech na e, klima, pokud jde o tyto. And uh, moreover, Even the incentive and the trade-offs are not... ty mm, mm, mraky, které to způsobuje. Takže potom, pokud jde o noxy, tak víme, že e, energetická účinnost a udržitelná paliva, že mají přímý dopad na e, produkci emisí CO2 a NOx. A e, samozřejmě, pokud jde o ty stopy, které způsobuje letecká doprava, takže to samozřejmě eh, lze minimalizovat tím, že formaci tedy těchto emisí snížíme tím, nebo zlepšíme, když letadla budou létat v těch eh, optimálních trasách, výškách a takže samozřejmě teď je těžké eh, potom zdůvodnit. Aviation has also impact on air quality and health. And in this, uh, in this matter, the most significant emissions are particular, partic Takže potom jsou to částice eh, NOx, potom volatilní organické sloučeniny a podobně, ale tady je těžké zatím stanovit skutečně, co je Eh, způsobeno letectvím. Zatím máme pouze málo studií, které vyhodnocovaly dopad emisí letecké dopravy globálně, eh, včetně eh, i hm, tedy emisí z způsobených letadly. Which a climate impact. The latest global environmental standards, ICAO Eh, tedy výškou způsobené kvůli výš, výšce, ve které letadlo, letadla létají. Takže na to potřebujeme studie. A zatím i zde eh, mm, eh, zatím máme mm, studie o tom, o koncentracích těchto tedy těkavých látek a jejich koncentraci, které způsobují. A mm, nyní my ICAO také pracuje teď na standardech pro eh, volatilní těkavé ne, nečekavé nevolatilní látky a na základě emisí, ke kterým dochází při operaci eh, zletu a přistání letadel, takže zde ICAO tedy příští rok má rozhodnout o standardech, které se týkají těchto emisí a jak jsem řekla již předtím, komise je povinna vydat zprávu o emisích typ jiných než CO2 do začátku roku 2020 a mohu vás ujistit, že komise již nyní e, přijímá nezbytné kroky, aby splnila tyto povinnosti v patřičné lhůtě. Tato zpráva by, jak bylo řečeno, pokud to bude vhodné, i by měla jít ruku v ruce s návrhem, jak řešit tyto dopady a pokud mi dovolíte, tak tady bych mohla skončit a odpovím na vaše otázky, které případně budete mít. Thank you very much. Now I have uh, to... Děkuji velice. Máme nyní dva zájemce o slovo. Takže jako první pan Líze. Děkuji, paní předsedkyně. Také děkuji mm, paní zástupkyni komise. Trochu mě irituje, že tady nikdo není z DG Move, že tady je někdo z DG Move, protože um, tady se jedná o ochranu klimatu, takže by tady měl být někdy někdo uh, z DG uh, eh, Klima. Otázka, kdo to všechno připravuje, myslím si, že uh, Eh, by to měl být někdo, kdo má na starosti také příslušnou legislativu. Eh, v zákonném aktu v roce 2008 byla pověřena komise a trochu mne zneklidňuje, když se hovoří pouze o tom, že neexistují dostatečné vědecké údaje. Eh, co dělala komise těch deset let? Myslím si, že za těch deset let eh, se ty vědecké údaje musely objevit. Je to otázka důvěryhodnosti. Jestliže eh, po deseti letech eh, jsme tam, kde jsme byli, tak to je špatně. Není to v žádném případě téma, kde by se dalo chodit kolem horké kaše ještě dalších deset let. Myslím si, že spousta podniků a společností v Evropské unii se bude muset velice snažit, protože ty emisní předpisy jsou velice přísné. A proto bych nebyl opravdu spokojen, pokud bychom se v roce 2020 eh, setkali se stejným výsledkem jako v roce 2008, s tím tedy, že nejsou vědecké údaje. Je jasné, že eh, tady efekty jsou, že ty podklady jsou, o tom se nedá diskutovat, zatím se to nedá kvantifikovat. Myslím si ale, že um, ty analýzy k dispozici máme, to znamená, že není možné nečinně sedět. Děkuji. Děkuji, nyní pan Ekaut. Děkuji za slovo, také děkuji zástupkyni komise za její výstup vystoupení. Já jsem zaregistroval, že komise vydá svoji zprávu před čele, eh, lednem 2020, ale uvítali bychom více informací o tématech, kde eh, se snaží velice eh, výrazně parlament. Jak je tady potenciál? Mám totiž pocit, že právě zde komise trochu váhá a opravdu nechápu proč. Nejprve možná té otázce vědeckých údajů. Je pravdou, že některé tyto látky s krátkou životností eh, mají dopad, ale není jasné, eh, jaký je jejich dopad ve srovnání s molekulou CO2 a je nepochybné, že letectví přispívá ke změně klimatu a to jsou všechno dopady, které nejsou nikterak spochybňovány. Naznačuje snad komise, že nejprve musíme stoprocentně vědět, jaké dopady to bude mít na cirovou oblačnost, jak fungují ty oxidy dusíku ve vysokých výškách. Je to snad uh, nějaká uh, výmluva, v tom, že je to hodně vysoko ve, vys- ve velkých výškách a že tedy musíme počkat, až zjistíme, jak to tam přesně působí. Máme zprávu od IPCC eh, no, z tohoto klimatického panelu OSN. Tam je specifická část věnována těmto látkám s krátkou životností a velice jasně se tam hovoří o tom, že pokud se tomuto věnu, tématu nebudeme věnovat, tak těžko dosáhneme toho cíle 1,5 stupně. Takže komise by měla mít dlouhodobou eh, strategii, eh, kde se jedná o tom 1,5% eh, oteplení. Myslím si, že ten mezinárodní panel velice jasně hovoří o tom, že můžeme zapomenout těch 1,5 stupně, pokud se nebudeme věnovat těmto látkám s krátkou životností. Vy jste to teď hodili do jednoho košíku s plyny eh, s krátkou životností. Pokud je o NOXy, tak tomu je studie z roku 2008 a v tom doporučení eh, se hovoří o tom, že je eh, potřeba zmínit, vzít tady v úvahu ten faktor výšky u NOXů. Takže ptám se, jestli jste tu zprávu z roku 2008 eh, četli a jak naložíte s těmi doporučeními, protože je to nyní ještě naléhavější před, než před těmi deseti lety a konkrétně v případě NOXu. Pokud jde o cedovou oblačnost a kondenzační pruhy, tak my víme, že to jsou velice eh, závažné věci, protože ta cedová oblačnost se tvoří a tomu lze předejít, předcházet. Co navrhuje komise jako konkrétní opatření. Pokud je o e, pevné látky, tak víme, že e, standardy pro e, motory tady budou klíčovou, klíčovým faktorem. Takže se ptáme, jak chce komise postupovat v případě nejrůznějších látek. My víme, že tady ten dopad je a nechci slyšet, že musíme vyčkat informací z vědecké obce, až budeme přesně vědět, jak tyto uh, Eh, látky fundují. Eh, IPCC se jasně vyjádřil v tom smyslu, že eh, ten cíl 1,5 stupně by jinak nebyl dosažitelný. Jak řekl pan Líze, je to nyní ještě naléhavější než před deseti lety a jsme pořád na stejném místě. Takže děkuji, pan Líze. Nyní paní Guteland, děkuji paní předsedkyně, děkuji také zástupkyni komise za představení této zprávy. Také mne těší, že náš výbor dostal dnes příslip dostat tuto studii o dopadech emisí jiných než CO2 plynoucích z letectví a že tady dodržíte svůj slib a informace dostaneme na začátku roku 2020. Nicméně za svoji frakci musím sdělit totež, co mý kolegové. Je to opravdu záležitost vzbuzující obavy. Od komise máme málo informací o její práci. Uplynulo 10 let. V roce 2008 byla přijata směrnice o ETS a již v ní se hovořilo o tom, že veškeré dopady letecké dopravy měly být řešeny v maximální možné míře. Nyní jsme svědky toho, že IPCC vydal nedávno varování v tom smyslu, že bychom se měli snažit dosáhnout eh, závazků plynoucích z pařížské dohody. A to tedy znamená, že musíme řešit veškeré emise, které přispívají ke globálnímu oteplování. Dopad emisí jiných než CO2 z letectví, stejně jako ty částice, které mají krátkou životnost, jsou tématem, kterému se komise nevěnovala. Jak je možné, že neproběhl konzultační proces s odborníky? Jak je možné, že jste to neprojednali s vědeckou obcí, se zainteresovanými subjekty? To je dlouhodobá záležitost, to, to bude trvat dlouho a takto se eh, ta situace nedá seriózně řešit. Dále se ptám, proč eh, tady, eh, jaké ředitelství komise eh, zde má kompetenci. Já vím od kolegů Senvy, že to neberete příliš vážně. Takže ačkoliv jste nám dneska dala určitý slib, tak bychom toho chtěli více. A chceme, abyste se pustili do práce. Děkuji velice. Takže dám slovo opět eh, eh, zástupní komisi. Děkuji za to, že jste mi opět vrátila slovo. Já bych vás chtěla opětovně ujistit o tom, že komise je jedinou institucí a hovoříme jedním hlasem a jestliže tady vystupuji za DG Move, tak tady mám kolegy z DG Klima a obě generální ředitelství úzce spolupracují. I s Korsí spolupracujeme a tato spolupráce se lepší den ode dne. Čili nebojte se o tom, eh, nebojte se, eh, jestliže DG Move eh, je příslušným ředitelstvím, proto záležitost neznamená to, že by z toho DG Klima vypadlo. Za druhé, chápu, že je tady um, ta uh, důvěryhodnost spochybňována. Uplynulo deset let, eh, ale neznamená to, že by komise seděla nečinně. Jednak máme zprávy o životním prostředí, které vydává komise ve spolupráci s EASou. Poslední zpráva byla vydána v roce 2016. Nyní intenzivně pracujeme na dalším vydání, které spatří to sedla příští rok, počátkem příštího roku. Budou tam také zprávy o pevných částicích, o noxech, o sulfátech, pardon, o oxidech síry. Spolupracujeme s agenturou ICAO i agenturou EASA a snažíme se vypracovat nezbytné standardy, které budou použity pro řešení těchto témat. Je jasné, že se také vyvíjejí eh, lepší eh, paliva, která sníží emise jak pevných částí, tak NOXů, tak CO2. Víte také, že pracujeme na jednotném evropském nebi, které zajistí lepší provozní opatření, to znamená, že bude, moci, bude možné provozovat leteckou dopravu efektivněji. NOx, emise NOxů se zvýšily, ale nebylo to kvůli eh, tomu, že by se zhoršily ty technické parametry, ale že objem letecké dopravy roste. Eh, je tady faktor růstu, konkurenceschopnosti, pracovních míst. Eh, to byly ty důvody a je potřeba to vzít v úvahu. Takže v žádném případě neříkám, že otázky klimatu pro nás eh, jsou irrelevantní. Někdy ale jsme konfrontováni s realitou a ačkoliv technologie postupuje, tak to nemusí vždy stačit. A abych zmínila další iniciativy, tak uvedl uvedu iniciativu Čisté nebe. Smyslem je, aby veškerý výzkum, který směřuje ke zlepšení technologií a provozu, eh, se eh, přetavil v to praktické použití na trhu. Takže eh, je to nejenom DG Move, DG klima a DG Environment. Jsou to i ostatní útvary komise, které se na tomto podílejí. Ta zpráva se vydává jednou za rok a vy jste dneska položili uh, řadu otázek, které ale nemohu výslovně zodpovědět. Já budu muset nejprve dát dohromady veškeré uh, prameny. Um, máme tady výzkum nejenom v rámci Horizontu 2020 či čisté Evropy. Celosvětově ten výzkum probíhá a veškeré tyto vědecké um, snahy musíme uh, spojit dohromady a poté uvidíme, jak můžeme či nemůžeme být ambiciozní v oblasti přijímání politických rozhodnutí. Toto nelze rozhodnout dnes. Možná bychom se to mohli ponechat na příští výměnu názorů či na leden 2020, kdy vám představíme zprávu. A v této chvíli vám mohu pouze říct, že je ještě příliš předčasné uvažovat o tom, že by, eh, jestli by komise přišla s novými návrhy eh, politických opatření, Máme před sebou volby, bude nové kolegium, nový parlament a teprve poté eh, se připraví ta zpráva. Takže tím bych skončila toto eh, kolo diskuse. Ano, jsme si vědomi toho, co parlament v roce 2008 požadoval a také jsem si vědoma toho, že ta opatření eh, navrhovaná v eh, té zprávě 2008 se týkala určitých standardů a také finančních postihů, což je spíše věcí členských států, takže musíme být pragmatiční v tom, co můžeme předložit. My vycházíme z té zprávy z roku 2008, bude to také součástí naší práce eh, při přípravě eh, další zprávy, ale zatím opravdu nemohu říct víc, než co už jsem uvedla úvodem. Děkuji. Děkuji za to diskusi a nyní nás Eh, čeká výměna názorů eh, s panem eh, Tedrosem Gebrejususem, který zde bude zastupovat Světovou zdravotnickou organizaci. Takže prosím, setrvejte. Vážení kolegové, jsem velice ráda, že zde mohu eh, přivítat pana Tedrose, který byl jmenován generálním ředitelem Světové zdravotnické organizace v květnu roku 2017. Před touto volbou pan Tedros byl ministrem zahraničních věcí Etiopie. Zde se zasazoval o akční plán Addis Abeba a 193 zemí se v rámci tohoto akčního plánu zasadili o naplnění udržet cílů udržitelného rozvoje. Také byl ministrem zdravotnictví, vedl komplexní reformu zdravotnického systému jeho země. Hned po převzetí funkce v červenci roku 2017 pan Tedros nastínil pět klíčových priorit. Všeobecné eh, pokrytí eh, zdravotnických služeb, eh, zdra, zdravotnické služby pro mladé ženy a, a, a děti transformace VHO a pohotovostní služby. V tuto chvíli mm, slavíme výročí Všeobecné deklarace lidských práv a zde se objevuje e, i celá řada dalších smluv. Evropský parlament využil svých pravomocí a zasadil se o utváření politik v souladu s se zájmem na prosazování lidských práv v Evropské unii i mimo ní, abychom to 17. výročí oslavili a máme navíc v parlamentu týden lidských práv, tak jsme při této příležitosti využili účasti a přítomnosti pana doktora zde k tomu, abychom toto výročí a této oslavy ještě více potrhly. My jsme už v průběhu dnešního dne hovořili o zprávě o cílech udržitelného rozvoje v Evropské unii. Hovořili jsme o monitorovací zprávě z roku 2018, hovořili jsme o tom, jak se Evropská unie vede, co se týče naplňování cílů udržitelného rozvoje. My jsme s panem doktorem Tedrosem již hovořili v minulosti o tom, že jeho zájmem je věnovat se jednomu konkrétnímu cíli a to je právě téma, které vám nastíní on sám. Já jsem vám chtěla pouze říci, že chceme upozornit, že tato výměna názorů nám umožní přenechat našim budoucím kolegům uh, Eh, určitý podklad. Chceme vytvořit eh, přátelskou skupinu parlamentu a VHO prostřednictvím pana generálního ředitele a doufáme, že takováto pracovní skupina, takovéto uspořádání bude formalizováno v rámci dalšího funkčního období parlamentu s tím, že závěrem této diskuze bychom měli hamatatelně toto přání uh, bližší spolupráce eh, zviditelnit a my společně podepíšeme společné prohlášení na důkaz této naší vůle spolupracovat a tohoto našeho nasazení zahájit bližší spolupráci v budoucnu. Bez dalšího tedy předávám slovo panu Tendrosovi. Moc krát mu děkuji za to, že se mezi nás dostavil a tímto Máte slovo, prosím. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, vážení, vážená paní Valion, vážení kolegové, dámy a pánové. Dobré odpoledne všem. Děkuji, že jste mě mezi sebe pozvali. Je to pro mě velikou ctí, že s vámi mohu zasadat na půdě Evropského parlamentu. Samozřejmě, že tu nejsem poprvé, už jsem zde byl a ukazuje to jen na silné partnerství mezi Evropskou unii a VHO. Poslední dva dny byly velmi plodné. Podařilo se prohloubit přátelství mezi VHO a Evropskou unii. Došlo k velkému navýšení podpory v letošním roce. My jsme se dokonce rozhodli, že eh, náš vztah přivedeme na další úroveň. Já jsem hovořil s DG Eco, a hovořil jsem o práci VHO v oblasti pohotovostních služeb a um, hovořil jsem s panem Andriakatosem, s komisařem Mimiasem, s komisařem Velou a i s předsedou komise Junkerem. Chtěl bych poděkovat všem komisařům a předsedovi komise za podporu, za čas a za důvěru. Jak víte, rok 2018 je významný z hlediska Světové zdravotnické organizace. Je to naše 70. výročí, 70 jsou to naše 70. narozeniny zároveň. Je to 70. výročí Všeobecné deklarace lidských práv, kde je třeba eh, říci, že zdraví není žádná výsada pro ty, kteří si to mohou dovolit. Je to právo, které náleží všem. Toto právo postupem času se propracovalo i do mezinárodního práva a národního práva v řadě zemí, je součástí ústavy i toto právo. My k tomu máme rámcovou eh, úmluvu o kontrole tabáku a o boji proti nezákonnému obchodu s tabákem, která vstoupí v platnost letošního roku. A dále zde máme závazný dokument, který se týká globální bezpečnosti. Evropská unie velmi podporovala vícestrané zdravotnické smlouvy. My vám za tuto podporu velice děkujeme. Co je ovšem velmi důležité, je to, že právo na zdraví není jen takové, taková ušlechtilá záležitost na papíře je to platforma pro velká zlepšení. Od roku 48 se eh, doba dožití z, z, z prodloužila o 4 až 5 eh, let. Eh, došlo k vymícení neštovec a spalniček, došlo ke snížení umrtnosti rodiček a, a novorozenců. Rovněž jsme také zakročili proti HIV. A, celá řada onemocnění eh, je z těch, kterým lze předejít, což je důvod slavit. Ale i když stále bojujeme s těmi původními hrozbami, objevily se nové hrozby, jako je, klimatick, jako je klimatická změna, jako je antibiotická, antimikrobiální rezistence, Některé vakcíny jsou životu nebezpečné, pak jsou zde onemocnění typu uh, psychická onemocnění, duševní onemocnění, onemocnění plic, eh, rakovina a další. A navíc čelíme novým typům onemocnění, které se objevují. Za poslední 12 měsíců VHO zareagovalo na 47 takovýchto výskytů v 50 zemích a v tuto chvíli řešíme ebolu v Demokratické republice Kongo, blízko hranic s Ugandou. V tuto chvíli jsme měli 373 případů a 216 případů od okamžiku výskytu této nemoci. Zatím se nám podařilo ebolu zastavit na hranicích, částečně protože máme lepší nástroje boje s tímto onemocněním, než jsme kdy měli v minulosti. Více než 32 tisíc lidí bylo už očkováno, což je jeden z důvodů, proč ten výskyt této choroby se nerozšířil dál a proč se nám podařilo udržet ta čísla na tak nízké úrovni. Zároveň zde máme šetření léčivých e, možností, léčivých prostředků. Zatím jsme léčili 150 osob e, jedním se čtyř typů Eh, léčiv, 14 milionů cestujících jsme byli schopni prověřit, eh, máme te, pokrytí téměř 4 tisíc eh, domácností, které jsme obešli prostřednictvím různých dobrovolníků, prostřednictvím pomoci ze strany vlády Konga, kterou podporuje VHO a další partneři v tomto úsilí. Ale tento výskyt onemocnění to je mnohem obtížnější, zvláště z hlediska bezpečnosti na východě Konga. Naše skupiny zde zaznamenávají eh, boje v oblasti Beny, což je zrovna místo výskytu tohoto onemocnění a v takovýchto okamžicích se ten virus šíří mnohem z nás. Před dvěma týdny jsem město Beny navštívil s Johnem Pierrem Lacru s generálním tajemníkem OSN pro um, mírové uspořádání od té doby, od okamžiku této náštěvy, ale bohužel došlo k dalším útokům. Dokonce v pátek večer došlo k útoku na budovu, kde bydlel náš personál. V té době jeden z našich lidí mi volal a já jsem slyšel střelbu, že je blízko něho. A později jsem měl eh, videohovor s naším personálem a viděl jsem, jak se bojí, tak jsem se ptal, co chtějí dělat. A oni říkali, my nechceme odjet, my jen chceme zajistit lepší zabezpečení, lepší ochranu, abychom mohli vykonávat naši práci, aby došlo k ukončení tohoto eh, onemocnění, k záchytu tohoto onemocnění. Pro mě to bylo tak dojemné. Tito lidé riskují svůj život jen, aby zachraňovali životy a aby chránili ostatní. A to mi dává velkou důvěru. S podporou našich partnerů jsme schopni tento výskyt onemocnění zachytit a podchytit. Už jsem mnohokrát ovšem říkala, budu to znovu opakovat. Bezpečnost, eh, zdraví a zdravotnické systémy, to jsou dvě strany té šmince. Nejlepší investice do práva na zdraví je investice do lepších zdravotnických systémů. To není žádná převratná novinka, žádná myšlenka. Před 40 lety jsme eh, označili základní zdravotní péči jako základní právo a politická a ekonomická realita nám ukázala, že vize z Almaty se nenaplnila. Tak to znamená, že v Kazachstánu minulý měsíce opět eh, přední vůdci světoví sešli, aby tento závazek znovu obnovili, aby eh, cíle udržitelného rozvoje mohly být naplňovány, zvláště s ohledem na prevenci onemocnění a podporu zdraví. My se musíme zasadit o tuto vizi, musíme neustále podporovat politický závazek jednotlivých zemí, ale zároveň potřebujeme, aby VHO a globální komunita se neustále snažili o koherentní a integrovaný přístup a proto VHO apeluje na ostatní agentury, aby spolupracovali na akčním plánu pro lepší život a prosperitu. My jsme spustili jeden z akčních plánů, ten vidíte to zde mimochodem, ten máte k dispozici, můžete si i odnést příslušný materiál. Tento akční plán byl zahájen v Berlíně v průběhu minulého měsíce a zde by se v září příští roku měl podepisovat eh, konečný plán na úrovni valného shromaždění OSN. A já bych chtěl poděkovat kancelářce Merklové za to, že tento akční plán jako první navrhla, jako, stejně jako chci poděkovat premiérce Norska a, a prezidentu Gany. Tento plán chce zrychlit eh, postup a zvýšit odpovědnost. My jsme chtěli sladit jednotlivé procesy tak, abychom zvýšili účinnost našich kroků a našich konání. Chtěli jsme zrychlit eh, pokrok tím, že eh, vytipujeme oblasti, kde jsme schopni v oblasti udržitelných eh, udržitelného rozvoje a zdravotní problematiky postupit co nejrychleji. A za třetí jsme se zavázali k tomu, že poneseme odpovědnost vůči těm, kterým sloužíme a vůči těm, kteří nám pomáhají, jako je Evropská unie, protože nám svěřují své prostředky a my musíme nést odpovědnost za to, že tyto prostředky náležitě využijeme. A na základě tohoto akčního plánu bychom měli konat právě takto. A měřítkem našeho úspěchu není počet zpráv, které se píšeme, není to počet jednání, která konáme, není to objem prostředků, které investujeme. Jsou to spíše ty děti, které přežijí své páté narozeniny. Jsou to ženy, které si mohou vybrat, kdy a s kým budou těhotné. Jsou to ti, kteří uh, trpí uh, infekčními chorobami, jsou to rodiny, které trpí tím, že jejich rodiny nejsou zdravé. Začíná to vždy tím, že zdraví není žádnou výsadou pro ty privilegované. Je to právo, kterého mají požívat všichni, ale se, posledních 70 let nám ukázalo, že to není jenom moderní slogan, je to realizovatelné a není to nikde více viditelné než v Evropě. Řada evropských zemí uh, Um, má zcela standardní eh, zaručenou zdravotnickou péči. A já se domnívám, že že je potřeba poukázat zvláště na Dánsko. Dánsko, které mělo kde jsem měl poprvé zdravotní pojištění jako student v 80. letech. Ta zkušenost na mě zanechala ohromný dojem a Evropa má ohromný potenciál, co se týče zajištění zdravotnických služeb. Tyto země si nevybudovali tato systémy v době, kdy byly bohaté. Často si je vybudovali po druhé světové válce, v době, kdy byly na kolenou z finančního hlediska. Takže je to naopak. Země se stane prosperující a stabilní částečně, minimálně částečně, protože už investovala do zdravotnických systémů, že se zavázala a to samé platí i v dnešní době. Celá řada dalších zemí, od Rwandy přes Tajsko až po Peru, které v minulosti učinili politické rozhodnutí investovat do práva na zdraví a které od té doby dosáhly značného pokroku. Dámy a pánové, já se s vámi chci rozloučit eh, třemi apely, třemi žádostmi. Já bych si přál, abyste nadále se zasazovali zde na půdě Evropské unie o toto právo ačkoliv máte jeden z nejpokrokovějších systémů na světě, tak stále jsou zde otázky rovnosti, které je potřeba řešit. Stále je před námi určitá práce, je potřeba zapracovat na tom, aby nikdo nezůstal opodal. Já jsem hovořil s paní předsedkyní právě o tématu rovnosti. Rovnost je oblast, kde se Evropská unie opravdu musí posunout před. Naše vyhodnocení je v podstatě podobné. A za druhé bych chtěl říci, že bych chtěl, abyste se zasazovali právo na zdraví v celosvětovém měřítku. Abychom dosáhli našich sdílených cílů, tak musíme z politického hlediska i z investičního hlediska na zdraví pamatovat. A tyto investice, to jsou prostředky, které zachraňují životy. A dostávají lidi z chudoby. To znamená, že tvoří půdu pro dosažení cílů udržitelného rozvoje. To znamená, přibližují náš světu, po kterém toužíme. A já bych chtěl, abyste podpořili tento akční plán pro zdravější život a prosperitu. To je ten dokument, o kterém jsem hovořil. My v tuto chvíli vstupujeme do konzultační fáze a budeme velice rádi, pokud se vyjádříte, pokud nám budete moci říct, jakým způsobem by globální komunita mohla na těchto cílech zapracovat, jak eliminovat duplicitní kroky, jak povzbudit některé činnosti. Děkuji vám ještě jednou za možnost se vyjádřit, děkuji vám za to, jakým způsobem jste se eh, k věci postavili. My v tuto chvíli slavíme 70 výročí VHO a Všeobecné deklarace lidských práv. Musíme pamatovat však na to, že právo na zdraví není žádná samozřejmost. Je třeba znovu obnovit závazek a politický slib pro další generace. Týká se to nás eh, všech. A já vám tímto mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám. To je velice inspirující a podnětný proslov. Já bych teď poprosila kolegy, aby se vyjádřili. Paní Grostat, máte slovo. V prvé řadě, pane generální ředitel, chci vám poděkovat za to, že jste nám sdělil toto zcela zásadní stanovisko, protože VHO a Evropská unie se zasazují o to, aby všichni měli pra- stejná práva na, eh, na, na zdraví jsou to úkoly velice náročné a je to realita, kterou všichni sdíla, sdílíme. Vy jste na to sám upozorňoval. V oblasti eh, medicíny se dosáhlo velkého pokroku, je ale potřeba uh, pamatovat na to, že jsou zde nové epidemie, antimikrobiální rezistence, která ohrožuje nás všechny, ale zároveň také je zde celá řada problémů jiného typu. E, my jim říkáme to, ta základní zdravotnická péče, která se týká hlavně žen a dětí, které jsou často oběťmi právě té chudoby. A to, co vy jste řekl zde, tak to skutečně mě velice dojalo, když jste hovořil o práci, kterou dělají všichni zaměstnanci eh, organizace eh, mm, Světové zdravotnické organizace, takže za to vám všem děkuji a říkám bravo. Všichni jsme pochopili, jak jste angažovaní a zapálení do práce pro vaši organizaci. Evropská unie a členské státy Evropské unie kolektivně jsou vlastně prvními dárci humanitární pomoci ve světě, což nám eh, dává eh, zvláštní odpovědnost, kterou neseme. A mm, to je třeba si vždycky připomenout eh, a uvnitř EU, ale také jsou důvody, proč být zneklidněni. Situace je velice odlišná mezi členskými státy, jak nám i ukazuje poslední zpráva o zdraví v Evropě. A kvalita eh, služeb je nerovná a je zde nerovnost přístupu ke kvalitním službám. To nás zneklidňuje. I právo na zdraví na našem kontinentu je ohroženo právě strukturálními rozdíly, sociálními rozdíly. A eh, tady třeba lze zmínit kouření, alkoholismus, ale také i ekologické, teritoriální otázky. A proto chci zde zmínit dva konkrét, dvě konkrétní témata. Zdá se nejprve, že vaše zpráva o zdraví v Evropě, že ne dává tu dimenzi, kterou by si zasloužila environmentální kritéria. Je evidentní, že environmentální podmínky jsou, mají přímý vztah na lidské zdraví, například atmosférické znečištění. To je skutečný problém pro zdraví lidí. A Právě jsem viděla, že se jedna eh, belgická vědkyně zavedla takovou techniku, prostřednictvím které lze si eh, eh, vizualizovat přítomnost částic v buňkách v mm, plic, v moči, v krvi a v podstatě tady třeba u těch Eh, osob nebo dětí, které tedy eh, se vyskytují, nacházejí často u eh, ulic rušných nebo u silnic, tak tam třeba přítomnost těch částic v krvi je daleko vyšší než u těch, které nežijí v těchto místech. A potom znečištění vody, půdy, to všechno je skutečný problém veřejného zdraví a organizace, Světová zdravotnická organizace bere to do úvahy, má konkrétní ukazatele, aby měřila dopady environmentálních eh, eh, kritérií a obezita na druhé straně. To je dnes jasné, jasně identifikováno. I ve vaší zprávě říkáte, že to je plíživá hrozba, eh, ohrožuje to délku života našich spoluobčanů. A já se ptám, lze to považovat za chronické onemocnění? Já říkám, že ano. A v tomto případě, jaká máte doporučení, jak změnit naše veřejné politiky, abychom proti této epidemii bojovali. A třetí bod. Vy jste hovořil o očkování. Samozřejmě mm, eh, pro očkovanost je zásadní, ale jsou zde velké nerovnosti, třeba u kojenců především. A to je velice zneklidňující. Zde bych chtěla vědět, co dělá vaše organizace právě, aby bojovala proti nedůvěře eh, v očkování? Tato nedůvěra je mm, vážná věc. A co dělá vaše organizace, aby usnadnila přístup k očkování v zemích, kde zatím to tak zřejmá věc není? Děkuji. Děkuji, paní Grostec. Děkuji, paní Grostec. Eh, vyslechneme si více dotazů a pak... Eh, je to na vás, paní předsedkyně, vy tomu tady šefujete. Dobře, tak si vyslechneme další dotaz. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, chtěla přivítat velice srdečně pana generálního ředitele a souhlasím s tím, co řekla paní předsedkyně. Váš eh, projev byl opravdu velmi podnětný. Já zde ovšem nebudu v sále, až budete odpovídat. Každoročně v Evropském parlamentu totiž vzpomínáme na tragédii, která se odehrála před 27 lety ve Vukovaru v Chorvatsku, ale chci se vyjádřit k cenové politice léků. Vysoké ceny jsou velkým problémem po celém světě a zvláště v Evropské unii a je to jeden z faktorů, který ohrožuje udržitelnost národních zdravotnických systémů. Před finanční krizi se o tom hovořilo mnohokrát na půdě Evropské unie. Mnohokrát se hovořilo o vysokých cenách léčiv, hovořilo se o tom, jako by to byl problém třetí států, jako by to byl problém rozvojových zemí a mně je zcela zřejmé, jsem z Chorvatska, že léky mohou být levnější, pokud zachraňují životy a pokud srovnáme eh, náklady na roky hospitalizace a náklady na ztrátu pracovních sil s cenou léčiv, tak mohu pouze říci, že Evropská unie musí zakročit. Musíme zlepšit transparentnost v celé řadě aspektů farmaceutického průmyslu a zdravotnického systému. Za posledních 20 let jsme zaznamenali navýšení cen, které vedlo eh, k situaci, že řada občanů se nemohla dovolit léčivo a to opravdu ohrožuje systémy mm, národního zdraví. A to je problém, který se bude průběžně zhoršovat, protože populace stárne. A tak by mě zajímalo, co si myslíte o právech duševního vlastnictví, co, co se týče léčiv. Myslíte si, že můžeme nárůst cen nějak zabrzdit, aby eh, tento nárůst neměl zároveň ale eh, negativní dopad na výzkum a vývoj. Děkuji. Možná se chcete rovnou vyjádřit? Dobře, vyjádřete se k prvnímu kolečku dotazů. Děkuji mnohokrát, to je velice důležité, to jsou důležitá témata, na které upozorňujete. V prvé řadě k první otázce. My zde zastáváme stejné stanovisko jako uvedli eh, poslankyně Evropského parlamentu. Právo na zdraví to je To je téma, které se diskutuje nepřetržitě, bytě je zakotveno v deklaraci, která je 70 let stará. My musíme pamatovat na to, že je třeba toto právo naplňovat s politickým nasazením a s politickým přesvědčením. Jak říkám, jedna z výzev spočívá v tom, že ačkoliv Evropská unie se vede lépe než jakýkoliv jiný region, tak je třeba pamatovat na tom, že je zde stále ještě dána otázka rovnosti. V tom s vámi naprosto souhlasím a vlastně jsem to uvedl i ve svém projevu. Zároveň to vyplynulo jako jeden z poznatků objevující se ve zprávě, o níž jsme hovořili i zde se uvádí v podstatě to samé. Potom k těm konkrétním oblastem, k znečištění ovzduší. VHO realizovalo konferenci na toto téma. Svoji první konferenci před měsícem znečištění ovzduší se zdá být tématem, které souvisí hlavně s životním prostředím. Ale je zde i otázka zdraví, zdraví dospělých a zdraví dětí. A jak víte, znečištění ovzduší ovlivňuje do značné míry děti. Děti, u kterých se objevuje stále častěji astma. V případě expozice těchto dětí e, znečištěnému prostředí může dojít k k poškození mozku. To jsou vědecké poznatky. Eh, vývoj mozku může být ohrožen. Nejde jen o to, je to i otázka rakoviny, kardiovaskulárních onemocnění a svět by o tom měl vědět, že znečištění ozduší je v podstatě špatné pro lidské zdraví. V řadě zemí jsme učinili vše možné, abychom znečistili ozduší. Je to jako byste do vody uh, eh, odhazovali veškerý odpad, voda potom smrdí a je naprosto znečištěná. My máme i simulace, které naznačují úroveň znečištění v řadě měst a zjišťujeme, že úroveň znečištění je na nebezpečných úrovních. To znamená, že v některých případech byla ta standardní norma kvality ovzduší mnohokrát překročena. A já se domnívám, že bychom skutečně měli na tuto agendu pamatovat, měli bychom jí věnovat náležitou pozornost a v rámci diskuzí se, s členy výboru jsme mohli upozornit i na úmluvu o kvalitě ovzduší. Máme úmluvu o kontrole tabáku, tak co úmluva o kvalitě ovzduší? Dokdy budeme toto ničení lidského zdraví vlivem znečištěného ovzduší tolerovat? Jak dlouho ještě? To jsou naše doporučení. A ta doporučení vyplynula zcela jasně na konferenci, o které jsem hovořil. Už jsem je zmiňoval členům výboru. A my bychom rádi byli hlasem, který bude mluvit i za vás. Váš hlas bude velice důležitý, pokud jde o to, abychom přistoupili časem k závazné úmluvě na toto téma, aby lidé mohli těžit z výhody kvalitního čistého vzduší, protože to patří do práva na zdraví. Vzduch, který dýcháme, musí být čistý, nesmí být nebezpečný. To je nejdůležitější součást života, lidské zdraví, to všichni víme. Pochopitelně to se vztahuje na další typy znečištění, jako je znečištění vody, znečištění jakéhokoliv typu a části životního prostředí. Jde i o odpadové hospodářství a další. Čisté životní prostředí je naprosto zásadní a čistota ovzduší tam patří. Obezita se považuje za riziko, ne za chronické onemocnění. Riziko, které může vést k řadě chronických onemocnění. Je to tedy rizikový faktor a tak to je nutné obezitu vnímat. Já jsem navštívil země, kde jsem, kde jsem viděl nebezpečné kombinace. Počet kuřáků v populaci byl velmi vysoký, třeba i u mužských dospělých 40% a procento obezity bylo také ohromné. To je hrozná kombinace, která může vést k předčasné smrti. A k tomu ještě přidejte alkohol. Nedostatek fyzického pohybu, konzumace alkoholu, kouření, špatné stravovací návyky, to jsou největší rizikové faktory, které přispívají ke krizovým e, situacím. 70 úmrtí je právě eh, způsobeno těmito eh, nepřenosnými onemocněními. A to jsou nemoci, které vznikají právě z těchto důvodů. Eh, je to 7 milionů umrtí ročně a to souvisí i s dalšími faktory, jako je konzumace alkoholu, jako je obezita. Obezita je ohromný rizikový faktor a tak je potřeba se na něj dívat. Musíme jej eh, řešit na půdě VHO. Máme na to pracovní skupinu a výbor. Chceme to řešit i na vyšší úrovni, než je jen tato. Chceme vnímat obezitu jako zásadní riziko, které ohrožuje celý svět protože obezita se týká všech vysokopříjmových skupin, nízkopříjmových skupin, vysokopříjmových zemí, nízkopříjmových zemí. A očkování, e, váhání, co se týče očkování, se objevuje stále častěji v Evropě. V roce 2018 od ledna do září došlo v, v, v k Evropě eh, k 60 tisícům eh, případů eh, výskytu spalniček. To je naprosto neakceptovatelné. Došlo i k případům úmrtí. Proč k tomu dochází, když máme očkování, když máme vakcínu? A zde hovořím o členských státech Evropské unie. Co to tedy je? Vakcíny existují a s pomocí vakcín jsme zvládli eh, vymítit neštovice a máme možnost eh, eh, vymítit obrnu a délka života se prodloužila i díky vakcínám. Děti rostou, dospívají. Díky tomu, že jsou vakcíny, máme možnost bojovat proti ebole a DRC. Díky vakcínám, víte, kolik jsme vakcinovali lidi, očkovali lidi, více než 32 tisíc osob. Kdybychom neměli uh, vakcínu, tak z těch z 32 tisíc osob by určitě alespoň třetina tuto nemoc ebolu dostala. A my jsme měli počet umrtí pouze 360, takže bychom se dostali možná i na 10 tisíc umrtí. Nelze popírat sílu vakcíny, ale jedna špatná informace na sociálních médiích ovlivní ohromný počet osob a má to dopad i na uh, um, vliv očkování a musíte pozvednout hlas a říct, stačilo, vakcíny pomáhají, pomáhají našim dětem, pomáhají nám a pomáhají nám už řadu let a budou nám pomáhat. Očkování nám bude pomáhat i v budoucnu. To je potřeba říci nahlas a jasně. Jakékoliv zdráhání se očkovat je nebezpečné, protože to se vracíme tam, kde jsme začali. To je nebezpečné. A kolegové hovořili o antimikrobiální rezistenci. I zde nám vakcíny pomohou protože pokud budete schopni zabránit vzniku onemocnění, tak nebudete potřebovat léčivo. Nebudete potřebovat vůbec antibiotika, protože jste zamezili vůbec vzniku takového onemocnění. Takže nám i toto může pomoci. Vakcíny fungují a my potřebujeme, aby zazněl v tomto směru jasný a hlas. Eh, falešné informace objevující se v sociálních médiích eh, jsou naprosto, ale zcela mylné a nebezpečné. K politice cen, k cenové politice léčiv. Eh, léčiva musí být kvalitní a dosažitelná. Je to jeden z pilířů našeho úsilí. My se snažíme maximálně, co můžeme bez možnosti dostupných léčiv nejsme schopni naše plány realizovat. Existuje zde komplexní přístup celého panelu, panelu, který se stává z generálního témníka a dalších a my bychom vás prosili, abyste ta doporučení tohoto panelu zvážili. Jsou tam zohledněny otázky duševního vlastnictví, samozřejmě zároveň by to nemělo být na úkor inovace, musíme inovace pozbuzovat a podněcovat. Nesmíme mm, zničit a zlikvidovat soukromý sektor. Je potřeba dosáhnout určité vyváženosti, ale tu musíme najít kde je ta vyváženost. Musíme řešit ten hlavní pilíř, přístup k léčivům, což je součást celkového toho eh, zdravotnického pokrytí. Já vám mnohokrát děkuji za pozornost. Děkuji. A jsou zde další kolegové, pan Pěka, který se hlásí o slovo. Děkuji, budu hovořit polsky. Direktorovi generálnému. Děkuji, pane generální řediteli že jste přijel do Evropského parlamentu. A bez pochyby 70. Eh, výročí vaší organizace je vynikající příležitost poděkovat eh, Světové zdravotnické organizaci. Eh, právo na zdraví pokrývá řadu aspektů. To znamená ta správná péče, dostupnost péče ale to není to jediné. Také stejně důležitý je přístup k, k bezpečné pitné vodě, sa, eh, dobré sanitární podmínky, přístup k správnému eh, prostředí, ano, k informacím a tak dále. Takže vše, co je spojeno se zdravím. A Eh, jeden klasik veřejného zdraví eh, řekl, že prevence je zásadní. Léčba je, není, eh, je pouze jedna součást. A v Evropě máme přístup ke zdraví jako právo. Právo a většina států má to zakotveno ve svých ústavách a, a zde musí tedy vlády zajistit správný přístup k péči a samozřejmě k všemu, co se týká propagaci zdraví. Snaží se vaše organizace to nějak řešit? Máme řadu zemí, kde vůbec se nic takového neimplementuje a to je přece ten základ a jak tlačit na vlády, aby jednali v oblasti zdravotnictví. Jak jste řekl, pane řediteli, to je klíčové právě pro zdraví a blahobyt občanů. Samozřejmě EU je mm, dárcem číslo jedna eh, mm, v rozvojových zemích eh, a máme velký potenciál i v našich agenturách, ať je to agentura pro léčiva, pro prevenci chorob a podobně. WHO, pardon, Světová zdravotnická organizace WHO tedy, ta musí i vést, mít úzké kontakty s těmito institucemi, s agenturami. Já jsem neměl čas, abych si přečetl celý ten globální plán, ale je to dobrý dokument určitě a doufám, že i Evropský parlament a moje politická skupina vás zcela podpoří, podpoří postuláty zde obsažené. A nakonec možná detailní otázky, které jsou dost takové tvrdé, ne v duchu Vánoc. Chtěl bych ale vědět toto. Zdali vaše organizace má nějaký globální plán týkající se přípravy a přístupu k lidským zdrojům ve zdravotnictví, protože tady trpíme nedostatek zdravotníků nejenom v Africe, v Ázii a v Jižní Americe, ale i v Evropě. Lidské zdroje ve zdravotnictví, to je problém tady. A bylo by dobré tedy mít takový plán rozvoje lidských zdrojů ve světě. Další téma je trochu citlivější, protože se týká palativní léčby, péče. Je pravda, že hodně lidí se za to stydí, ale to musíme mít přece. A e, palativní léčba o péče, to je citlivé, citlivá otázka. Máte nějaké algoritmy, které vyvíjíte, které by se týkaly palativní léčby. Vy jste zmínil i reformu VHO. Závěrem mám tuto otázku. Transparentnost musí být prvkem eh, takového plánu. To je takové moto zde v Evropě, naše krédo. Ale teď rozpočet VHO. Pokud vím, to je 3 miliardy eh, amerických dolarů. A když se podívám na situaci, tak podle toho, co jsem slyšel, tak rozpočet VHO není strukturován transparentně. Můžete nám něco říci, jak je, podle jakých principů alokujete nebo strukturujete váš rozpočet a alokujete třeba na, pos, na Eh, tedy eh, propagaci zdraví v, eh, v konkrétních zemích. My máme takové zprávy třeba z Mexika, kde vím, že spochybňují ty částky vyčleněné na zdravotnictví. Není to tady příliš transparentní, ale jinak, pane řediteli, vám chci poděkovat a určitě vás zcela podpořím. Podpořím tento globální plán tak, aby život občanů na celém světě probíhal způsobem důstojným. Děkuji, paní Meissner. Děkuji, paní předsedkyně. Generaldirektor, Sie sind hier im Europa. Pane generální řediteli, vy jste v Evropském parlamentu, takže budu hovořit německy. Jsem velice ráda za svoji liberální frakci, že jste mezi nás dorazil. Škoda, že tady nás není víc, ale samozřejmě musí pracovat jinde. Já si myslím, že tento globální plás je naprosto skvělý. Jsem velice rád tady za tu brožuru. Vy jste uvedl, že bychom vám měli pomoci s jeho distribucí a určitě uděláme vše potřebné. Já se pokusím vyjádřit stručně, poněvadž zaznělo už řada otázek. Takže nejprve k té platformě právo na zdraví. Existuje nějaká finanční podpora, jsou nějakí sponzoři, máte rozpočet? A pak, že ano, jak se bude s těmito penězi nakládat? Podle jakých kritérií? Vy jste zmínil některé nemoci, některé choroby, které se díky této platformě podařilo již eh, ovládnout. A vy jste také zmínil eh, duševní eh, choroby. Týká se to pouze uh, demence a podobných uh, nemocí, které postihují spíše starší občany, anebo jsou i jiné. Virus HIV byl do velké míry, míry uh, eh, zvládnut, nicméně existuje stále velké množství nových případů. Jaké máte možnosti boje proti AIDS, respektive viru HIV právě v Africe? A poslední otázka se týká také Černého kontinentu. Jaké má VHO možnosti eh, vystoupit proti obřízce? Vím, že to má eh, kulturně tradiční eh, případy, ale já si myslím, že z zrodního hlediska je to opravdu nebezpečná věc. Děkuji. Děkuji velice. Pan Petrle, prosím. Děkuji za slovo. Uh, thank you, uh, eh, Mr. Secretary General, for... Pane kolego, děkuji za vaše velice pozvodivá slova a za to, že jste nás seznámil s tím globálním akčním plánem. Vystupuji zde jakožto předseda eh, skupiny lidí, kteří si vzali za cíl boj proti rakovině. V posledních desetiletích navzdory medicínskému pokroku je zdraví opravdu citlivým tématem, velkým výz, velkou výzvou ne pouze pro Evropskou unii. Nebudu zde zmiňovat indikátory, které s tím souvisí v rámci naší eh, evropské strategie pro zdraví jsme stanovili zásady pro veškeré politiky a vy jste hovořil o nerovnostech či odlišnostech. Myslím si, že právě díky s rychle stoupajícím nákladům na léčbu a léčiva byl tento cíl ohrožen. Bude tedy obtížné zajistit eh, realizaci těchto zásad eh, u všech pacientů. Každopádně vítám tento globální akční plán, který jste nám prezentoval a pro mne je tím klíčovým výrazem výraz accelerate, čili zrychlit. Myslím si, že v řadě oblastí eh, není potřeba inovovat, protože máme dost znalostí, víme toho dost, abychom dělali věci rychleji. A já bych rád zmínil, co se stalo včera na zasedání výboru pro rozvoj na výboru DEVE, kde David Bisley, výkonný ředitel Světového programu pro potraviny, hovořil o zkušenostech v Sachelu, kde tento program pro potraviny používá velice starých metod. V Sachelu se sázejí stromy, zazeleňuje se to, jsou pokusy zastavit eh, rozširování Sahary, ale ta metoda je známá jako eh, half moon, Víme, že jsou tady další oblasti, kde budeme moci působit, jak jste řekl, koherentnějším a integrovanějším způsobem. Mohu pouze souhlasit s vašimi slovy. A dovolte, abych závěrem zmínil to, že jsem rád za to, jak přistupuje VHO k tradiční medicíně, k tradičnímu lékařství. To je téma, k němuž se zde v parlamentu čas od času dostaneme. A jakožto bývalý pacient, Eh, bych řekl, že pacienti uznávají pouze jedno léčivo, jeden lék, jednu medicínu a to tu, která léčí. Pojďme to tedy skombinovat. Využijme to nejlepší z tradiční a moderní medicíny a vyhněme se těm debatám o tom, která z nich je lepší. Myslím si, že všichni pacienti na celé planetě budou rádi, že se tady na to nesnažíme jít logicky, a myslím si, že ta zásada efektivity a účinnosti bude v budoucnu hrát silnější úlohu. Děkuji velice. Antony, předávám. Pane doktore, prosím o vaše komentáře. Děkuji velice. Tady to jsou velice významná témata, která jste zmínili. Pokud jde o tu první věc, čili Eh, faktory určující zdraví. Já plně souhlasím s tím, že bychom se měli zaměřit na ty příčiny problému. Pokud se budeme starat o vodu, kterou pijeme, potraviny, které jíme, vzduch, který dýcháme a životní prostředí, ve kterém žijeme, tak si myslím, že to bude nejlepší, protože většina problémů plyne právě z těch rizikových faktorů, které najdeme v těchto, v těchto věcech, které jsem zmínil. To znamená, řešení těch problémů tam, kde vznikají, je klíčovým prvkem. Máme tady strategický plán, který je v souladu s cíly udržitelného rozvoje. Máme tři strategické priority. Je to jednak eh, eh, transverzální eh, záběr a Potom jsou tam také eh, věci jako klimatická změna a všechno, co jste zmínil, a zachování zdraví lidí. Zajistit, aby lidé zůstali zdraví. Protože pokud je um, budeme léčit v nemocnicích a vůbec léčit, tak to je vlastně uh, známka um, porážky. Myslím si, že se nám podaří výrazně snížit výskyt onemocnění, pokud budeme eh, se věnovat těm determinantům zdraví a těm příčinám chorob. Takže z těch tří strategických pilířů je právě zdravá populace, čili zachovat zdraví lidí a také eh, jejich eh, dobré životní podmínky. VHO samozřejmě se nemůže věnovat léčení um, lidí, kteří onemocní. My se musíme orientovat na zachování zdraví, zdravé populace. No a co se týče globálního plánu, především v oblasti lidských zdrojů, tak by řekl toto. Jak jste správně řekl, potýkáme se s nedostatkem pracovníků ve zdravotnictví. Globálně eh, jich chybí 18 milionů, což je hodně. Vytváříme nové způsoby, jak tuto mezeru zacelit. Snažíme se pracovat s inovativními myšlenkami. Je to součást té globální strategie. Takže 18 milionů zdravotníků nám chybí. Obrátíme se s tím také na eh, členské státy a je tady spousta eh, nápadů, jak to vyřešit. Pokud je paliativní péči, My se na to díváme v, eh, z pohledu celého, celé délky života, celého života. Můžete eh, se zabývat prevencí, choroby, léčbou, rehabilitací a poté tady přijde ke slovo paliativní péče. Musíme se na to dívat eh, tedy prismatem tohoto celého spektra, pokud ho dív, ho, hovoříme o paliativní péči. Patří sem všechny i ty ostatní kroky. A já jsem proto, aby se, abychom se na to dívali právě z hlediska celého kompletního života. To je odpověď na vaši otázku, na vaši pozici. Co se týče zdrojů, rozpočet naší organizace je 2,4 miliardy. pět za dva roky. Eh, v některých ehm, rozvinutých zemích to je rozpočet větší nemocnice. Jsou to prostředky, které opravdu nejsou některá velké. Tak samozřejmě děkujeme všem, kteří nás v se podporují. Za druhé, bez ohledu na to, jakými prostředky disponujeme, tak je musíme využívat efektně, efektivně a moudře. a přitom si stanovujeme priority. Priority, jak tyto peníze utrácet. Řekl jsem, že si stanoví, stanovujeme priority. Ty priority jsou tedy takové, které přinášejí lepší výsledky. Budeme v tom pokračovat. A další věc, do které se nyní pouštíme, máme systém vnitřního hodnocení, ale pustíme se také do vnějšího hodnocení abychom v kombinaci těchto hodnocení viděli, jak eh, jednak dosahujeme svých cílů, ale také jak využíváme svých zdrojů. A to externí hodnocení nám napomůže eh, lépe vidět, co se u nás děje, protože když jste v domě, tak mnohdy často nevíte, co se v něm děje. Dobrý je ten pohled zvenčí. Jakmile přijdeme na nějaké slabé místo, tak se mu budeme věnovat. Jsme tomu otevřeni. Co se týče duševního zdraví, ehm, sem patří také demence. A pokud je o nepřenosné nemoci, tak ehm, my jsme se v rámci těch priorit omezili na diabetes, chr- eh, rakovinu, chronické onemocnění plic. To byly ty hlavní choroby. Nicméně sem nyní přibývá ment, duševní zdraví. Takže máme kardiaky, respektive onemocnění eh, srdce, rakovinu, diabetes a duševní zdraví. To jsou hlavní priority. Pokud je o duševní zdraví, tak tady je jeden velký problém v řadě zemí, že ty služby se poskytují pouze v nemocnicích. nejsou poskytovány v široké síti institucí. A mnohdy jsou lidé, kteří trpí duševní chorobou, považováni za lidi, kteří se dopouštějí nějaké trestné činnosti. Ale duševní onemocnění je stejné jako cokoliv jiného. Někdo může mít nemocný žaludek, někdo má nemocnou duši. Je to stejné jako jakékoliv jiné onemocnění a proto bychom k těm lidem takto měli přistupovat. Ale v některých rodinách se na děti s duševním onemocněním, onemocněním eh, kouká jako na kriminálníky. Dochází tady ke stigmatizaci. Jednak eh, v tom sektoru zdravotnictví, tak ve společnosti, v rodinách. Nejprve musíme zvýšit povědomí společnosti o tomto problému, jakožto problému zdravotního charakteru. A poté uh, zajistit eh, léčbu duševních onemocnění v širším měřítku, čili i v eh, těch, mm, dejme tomu, okresních či místních nemocnicích. A nikdo by neměl být považován za člověka, který se dopouští nějakého zločinu trestné činnosti jenom tím, že má duševní onemocnění. Ten rozsah je závažný. Pokud jde o lidi s demencií, tak ti jsou stigmatizováni ve vlastních rodinách a to je potřeba řešit stejně. Takže když hovoříme o duševním zdraví, tak sem patří i demence, eh, je tam zahrnutá. Existují eh, země i v Evropě, které jdou příkladem. A generální tajemník se v tomto chce výrazně angažovat. Za VHO se v tom budeme eh, snažit maximálně. Eh, chceme využít eh, toho hybného momentu, abychom zvýšili povědomí o tomto problému a přiměli celý svět k těnosti. Je to takový spící zabiják, který se mnohdy přehlíží. Pokud je o HIV, jak jsem řekl, Eh, finanční prostředky byly dostatečné, teď to trošku pokleslo. Celkově lze říct, že boj proti HIV je úspěchem. Jedním z významných eh, úspěchů je pokles počtu případů HIV. Eh, mortalita v případě HIV, respektive AIDS, byla velice vysoká. Dnes se zdá, každý zná každý s každým, tak si asi dokážete představit, že ten počet eh, případů byl opravdu vysoký a eh, došlo k řadě otřesů v mnoha rodinách. A jakmile dojde k otřesu v eh, rodině, tak se tím vlastně začne otřásat celá společnost, protože to má dominový efekt. Jde o zintenzivnění prevence a péče. A e, pokud tedy díky tomu se navrátí e, naděje do rodin, tak se navrátí naděje do celé společnosti. Toto je jeden z dobrých e, praktických postupů, který se osvědčil. Budeme v tom pokračovat. Eh, dokud HIV nebude um, ehm, epidemí. Chceme zajistit akces k, um, k léčbě, ale chceme také zintenzivnit prevenci. Celkově počet případů HIV AIDS klesá. Nicméně chceme k tady tomu přistupovat cíleně. Pokud jde o obřízku, tak to je samozřejmě otázka zdravotní, ale i právní. Mnohdy dochází k přenosu infekce právě e, díky špatnému zásahu. Není tady pouze ta vlastní vřízka, která e, ovlivní tu dívku na celý život, ale e, ta dívka, která je tomu podrobena, může také zemřít z dobro infekce. Chceme to potírat, Nejde tady pouze o ty eh, zdravotní eh, aspekty, ale o všechno, co s tím souvisí, co je negativní a čemu je potřeba předcházet. Pokud o tradiční medicínu, tak ta zkušenost eh, ze Sahelu, kterou mám, je přímá, poněvadž jsem se zúčastnil činnosti, která vedla ke zlepšení ekologické situace v Etiopii, v Etiopii. A já jsem sám použil tu metodu Half Moon, kdy se objevila, eh, znovu objevila vegetace a došlo k eh, zvýšení hladiny spodních vod a celkově se ta situace životního prostředí zlepšila. A díky tomu vzestupu spodních vod mohly začít zavlažovat a tím pádem se zvýšila také produktivita na farmách. Takže máme tady zlepšení životního prostředí a samozřejmě také zlepšení hospodářské situace. Je to technologie, kterou, kterou známe spoustu let, ale některá z nich se dá aplikovat ještě i teď a to je efektivněji. A není zapotřebí peněz ani času ve velkém množství. Ti farmáři um, používají svoji vlastní sílu, nepotřebují k tomu žádné velké peníze. Takže to je úspěšný příběh. Hradu těchto technologií, myšlenek či postupů jsme eh, možná pozapomněli a nyní mohu přijít opět ke slovu i ve zdravotnictví. Ve zdravotnictví a zdravotní péči pokud se podíváme na ty postupy, které používáme, tak myslím si, že investice do digitálního zdravotnictví bude velice důležitá, protože eh, ta digitalizace zasáhne i do zdravotnictví. A pokud je o VHO, tak my chceme stát v čele tohoto vývoje, tak abychom té problematice digitálního zdravotnictví roz, rozuměli a abychom do budoucna zajistili přínosy těchto nových Eh, technologií pro, eh, pro všechny. Musíme se na to digitální budoucnost připravit. Pokud je o tradiční medicínu, tak s tím plně souhlasím. Beru to jako komentář. Tady to není buď a nebo. Měli bychom pracovat s něčím, co funguje, ať je to tradiční, ať je to moderní. Takže tolik k naší práci a přístupu ve VHO. Nejde o to říkat tohle neberu, tohle beru, musíme využívat to, co funguje. Takže tolik k vašim dotazům. Ještě jednou děkuji. Byly to opravdu případné dotazy. Jsem za ně rád a děkuji za to, že jste mě pozvali na vaše zasedání. Děkuji mnohokrát. Thank you very much again. Uh, děkuji, pane doktore Tedrosi. Kolegyně a kolegové, dohodli jsme se podepsat společné prohlášení, v němž najdeme podporu Evropského parlamentu v podpoře VHO ve věci globální akčního plánu, eh, který má zajistit eh, zdraví všem lidem.